nový legislativní návrh. Děkuji. Mnohokrát děkujeme. Tímto jsme ukončili rozpravu k tomuto bodu ke zprávě Higgins. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Další zasedání se bude konat rovněž zítra, tedy v úterý 11. června od 8.30 do 14 hodin a od 15 hodin jako dnes do 23 hodin. A pořad jednání byl zveřejněn a jak víte, je dostupný na webových stránkách Evropské